bylo rozhodnuto, bylo horší, na horší úrovni než to, co jsme předpokládali nebo jaký jsme měli cíl. Ale v Durbanu eh, všichni říkali, eh, že budou že nebude možné eh, udělat tu velkou dohodu před rokem 2015 a takže teď bylo potřeba mít realistická očekávání. A chtěli jsme, aby Varšava byla tou dobrou cestou, eh, aby nastavila eh, dobře výhybky na pařížskou konferenci. A já si myslím, že to bylo poměrně dobré. Byly tam některé členské státy, které předložily určité finanční návrhy, které ukazují, že eh, vlastně zlepšujeme financování těchto věcí v Evropě a samozřejmě jsou tam ještě nějaké věci, které budeme muset ošetřit, pokud o finance, nebudu zacházet do detailů, ale myslím si, že to bylo poměrně dobré. Dále jsme také měli důraz, výrazné návrhy, pokud jde o určité ztráty nebo poškození a, a, a měli tam velmi dobré návrhy. A myslím si, že členské státy, když se vrátili domů, tak to e, vnímali jako poměrně významný pokrok. To, jakým způsobem řešíme toto téma. E, myslím si, e, že to tedy bylo Eh, dobře ošetřeno. Potom v sobotu eh, důležité byly EDP, tedy eh, tam jsem připravili pracovní program pro pařížskou konferenci a řekli jsme si tam, že chceme mít určitý harmonogram, to jsme řekli již na tiskové konferenci a to se také stalo, to se nám podařilo. Řekli jsme do roku 2014, tam chceme mít ty první výsledky, zatímco vlastně Původně první část tady by měla být do roku 2015, tak jsme to říkali původně. Samozřejmě, že nemůžeme nikomu nařídit, aby odvedli svou práci v národních parlamentech, pokud eh, k tomu nebudou sami odhodlení, ale bylo rozhodnuto, že první kvóta do roku 2015 eh, tedy v prvním čtvrtletí roku 2015 by měly být integrované plány pro jednotlivé země a včas před pařížskou konferencí tím pádem budeme moci posoudit, jestli společné úsilí uh, Eh, povede pravděpodobně k, tomu, eh, k těm dvěma stupňům Celzia, k tomu, abychom udrželi eh, dva stupně Celzia. Tedy aby nestoupla teplota o dva stupně Celsia. Samozřejmě lidem chceme, aby tady byl systém od spora nahoru aby eh, byly eh, předloženy návrhy a potom eh, ten druhý přístup ze shora dolů a potřebujeme to propojit, protože přístup od spora nahoru nemusí mít vždy žádané výsledky, takže potřebujeme určité propojení a bude čas diskutovat o těchto věcech a potom, pokud to nebude stačit, tak budeme diskutovat o dalších krocích. Takže já si myslím, že to bylo poměrně důležité. Myslím si, že naši francouzští kolegové mohou být spokojeni, protože mají na čem pracovat, eh, protože také převezmou předsednictví kop. Ti, kdo tam byli, mohou potvrdit, eh, že nejintenzivnější diskuze, eh, ta vlastně vypadala podobně jako v Durbanu. Byly tam některé země, které se snažily couvat, nepodařilo se jim to. A ehm, to, co tam vlastně se dělá, to je pro všechny, všichni budou eh, stejně za, eh, právně zavázáni eh, a neměli bychom podceňovat to, co tam proběhlo, protože to zároveň ukazuje, jak obtížná cesta do pařížské konference ještě bude, co nás ještě čeká za obtíže. Eh, USA se více angažovali eh, v diskuzi více, než eh, jsme zažili v minulosti a také veřejně prohlásili, že jsou připraveni během toho říci, co plánují na to první, nebo během prvního čtvrtletí 2015 oznámit, co tedy přesně plánují. Je důležité, aby až příští rok rozhodneme, že až tam eh, tedy bude to druhé eh, období eh, realizace Kyotského protokolu, tak oni rozhodli, že budou revidovat to, co udělají do roku 2020. Takže bylo velice důležité, že toto proběhlo, tedy to k tomu, co chceme naplánovat a zrealizovat do roku 2020. A to bude platit pro všechny. A to je také dobře reflektováno v rozhodnutí z Varšavské konference. E, příští rok všechny strany bez ohledu na to, jestli jsou součástí realizace toho druhé, druhé části Kyotského protokolu nebo ne, tak budou muset jednat na ministerské úrovni o tom, jakým způsobem e, budeme pokračovat v našem e, úsilí do roku 2020. Takže jistě vám neuniklo, eh, že se tam objevily nové pojmy, tedy eh, závazky eh, i pro rozvíjející se země, potom akce s finanční podporou od rozvíjejících se zemích, zemí Tedy bylo tam, byl tam ještě rozdíl mezi rozvíjejícími se zeměmi a rozvojovými zeměmi a my bychom si přáli, aby se tam používaly eh, stejné eh, vlastně pojmy pro všechny ale bylo to poměrně kontroverzní a místo toho se nám podařilo prosadit pojem eh, příspěvek nebo přispění. Ovšem, jasně se poukazuje na to, že toto nepředjímá právní formu závazku. A já si myslím, že důležité je, že v tuto chvíli Eh, už to není tak, že něco, nějaké pojmy nebo eh, po určité formulace budeme používat pro rozvinuté země a jiné pro rozvíjející se. Ale velmi se o tom bude diskutovat. Bude se velmi intenzivně diskutovat o tom, jakou právní podobu eh, příspěvky budou mít. Ovšem, myslím si, že by to mohlo být horší, ten výsledek. Ehm, Myslím si, že nadcházející francouzské předsednictví COP eh, teď eh, má eh, na čem pracovat a já si myslím, že v tom byla konference velmi přínosná. Děkuji mnohokrát Kony Hedegardové. Děkuji rovněž za schrnutí Varšavské konference. Já musím říct si osobně a doufám, že hovořím i za některé, které, kteří byli součástí delegace, která tam odjela. Pro mě to vypadá tak, že nakonec se pokročilo dál, než jsme zpočátku očekávali. Eh, pak byla tam taková okolnost, že došlo ještě přetvoření vlády v Polsku což tedy stálo vlastně jeden den, takže to nebylo celá optimální, ale nakonec, sečteno a potrženo, musím říct, že skutečně je to něco, ten výsledek, eh, který obstojí je to malý krok vpřed, malý kruče vpřed. Klimatická politika se někdy pohybuje vpřed jako hlemíš, ale je to krok vpřed. Nebyla to katastrofa, to, co se tam odehrálo, tak jak jsme to již také někdy zažili. Co se týče těch emisí z lodí, já si myslím, že bychom skutečně mohli v té věci něco podniknout. Máme právě v Evropské unii takový sektor, který je velmi v krizi kde skutečně jsme se dostali pod kritické hodnoty, to je eh, vlastně průmysl doků. Takže já si myslím, že když tady budeme redukujeme až, až 75 emisí lze zredukovat pomocí technických opatření, což by vedlo i potom k tomu, že budeme mít benefit v oblasti ekologické politiky, protože právě v přístavech a u přístavu máme masivní problémy s kvalitou vzduchu. Čím méně paliva lodě budou spotřebovávat, spalovat, tak tím lépe bude vypadat nejenom klimatická bilance, ale také bilance v oblasti ekologické politiky. My jsme tam měli eh, legislativ odpovědající, to byla zpráva HASY, kde jsme i popisovali kvalitu paliv. Tam je třeba si dát pozor na to, aby oba dva ty zákonné předpisy si vzájemně nestěžovaly život, jak jsme to již občas zažili v určitých oblastech, které se týkaly automobilů. Ale i zde máme technické možnosti, STE či skrabe technologie, které jsou velice dobré. Co je třeba si zvážit ze strany komise a také ze všemi účastněnými stranami, by bylo toto. Bylo by důležité, abychom měli co nejdříve na vodách lodě, které budou mít nízké emise. A z tohoto důvodu bychom si mohli zvážit, máme obrovské nadkapacity, když se podíváte na přístavu, všude eh, jsou kontejnerové lodě, které nejsou, neplují, nejsou využity, takže bychom si mohli eh, představit takovýto program, kde by rejteři byli tímto způsobem zapojeni, Eh, byl by to takový minen finan, mechanismus, který by se sám sebe financoval. To by byla taková myšlenka, z toho by vlastně mělo užitek jak klima, tak životní prostředí a zejména kvalita vzduchu. Pokud neučiníme nic, budeme postupovat jako doposud, tak emise CO2 právě v té oblasti od roku 2010 do roku 50 se navýší o 51%, takže zde by se skutečně vyplatilo se tomu věnovat a pokročit a proto jsem rád, že tady diskutujeme odpovídající legislativy a měli bychom se snažit, abychom skutečně z toho udělali něco, co bude dobré a podpoří tu věc. Nyní začínáme s koordinátory, nejdříve Rifat Zéber a pak další také za Chrisa Davise bude hovořit pan Skilakasix, on je také zpravodajem této oblasti. K jeho zprávě se dostaneme hned po té, co ukončíme tento bod. A nyní Richard Seber. Děkuji, Matiasi. Já bych také začala námořní dopravou. Už vidíme, vidíme už u letecké dopravy, jak je to obtížné zasahovat do oblasti mezinárodní dopravy a jaké potíže se vyplývají. Ale chci říct si přístup komise si myslím, je zcela správný. A měli bychom si zvážit, zda bychom neměli zvolit nějaký nový přístup, který ne to klasické, nejdříve se sbírat údaje, pak se podívat, jaké jsou cíle a pak se dohodnout na těch opatřeních. To známe ze všech ostatních odvětví. Ale myslím si, že právě v tomto sektoru, stejně tak jako v letecké opravě, je toto velice obtížné a to proto, protože tady máme mezinárodní konkurenci a Dobře víme, že je tady ten carb leakage, ten nich uhlíku ve speciální formě. Když tomu již takto je, tak si skutečně musíme zvážit, jak zajistit to, a pan předseda Matias to řekl, jak zajistíme to, abychom ty technologické změny skutečně uvedli na trh, co možná nejdříve. To je ta obrovská výzva, protože existují technologie, které dokáží velice eh, šetřit CO2 a emise dalších škodlivých látek. Jak to tedy zajistit, aby naše lodě jsme přestavili co možná nejrychleji? Například můžeme podporovat vrakování lodí či výzkum a tak dále. Ale si je skutečně o to, aby ta opatření vedla jedna k tomu, že se sníží emise CO2, že budeme mít lepší, kvalitnější vzduch, čistší vzduch a že budeme spotřebovat méně paliva. A pokud se nám to podaří, tak budeme mít veškeré tyto pozitivní efekty. Na druhou stranu nemáme vůbec žádné problémy s našimi mezinárodní partnery v takovém případě. A za třetí budeme mít také šanci tyto nové moderní lodě potom prodávat na mezinárodním trhu. Takže pokud se skutečně soustředíme na opatření, která budou pozitivní, která v pozitivním smyslu podpoří eh, náš lodní průmysl a zavede ho tímto směrem, tak to si myslím, že je skutečně smysluplné a v mezinárodním kontextu méně problematické. Proto prosím komisi, aby si ještě zvážila, to by nebylo vhodnější skutečně zvolit ten pozitivní přístup, že se nejdřív podíváme na ty údaje z toho sektoru, ale pak, že tam nebude ten starý přístup, nejdříve cíle, pak to opatření a tak dále. Protože si myslím, že to skutečně povede k eh, velkým potížím, stejně tak, jak to vidíme, jak k tomu došlo v letecké dopravě a veškerá ta debata, byrokracie a tak dále, to všichni známe, takže si myslím, že bychom měli zvolit inovativní přístup a pokusit se, se na ty problémy podívat jinými brýlemi. A nyní k vyjednáváním ve Varšavě, já jsem tam sám nebyl, ale myslím si, že je to úspěch a je to úspěch eh, samozřejmě, který, ke kterému se dospělo pomocí malých krůčků, ale v eh, klimatických vyjednáváních je důležité hlavně to skutečně vyjednávat dál, aby se ta celá věc nezastavila. Myslím si, že rada to označila jako nějaké polní tažení. Já si myslím, že je to dobrý příměr a já si myslím, že ten politický proces a veř, eh, veřejné mění zde v tomto smyslu můžeme dlouhodobě využít. A já jsem pevně přesvědčen o tom, že státy, kde klimatická politika již není důležitým tématem, kvůli situaci ekonomické, z dlouhodobé perspektivy se i v těchto státech klimatická politika tématem stane. Dobře víme, jak to vypadá, například Čína, známe ty potíže s kvalitou vzduchu, ale ono se to i pro ně stane tématem. A z tohoto důvodu tento vývoj vlastně eh, jde v náš prospěch. A mm, já si myslím, že nám nemusí toto, aby stály, aby noviny přišly s tím, že došlo k nějakému obrovskému úspěchu. O to nám přeci nejde, aby měly noviny o čem psát. Nám jde skutečně o to, abychom se dostávali k našemu cíli. Takže důležité je, abychom zajistili, že ta celá věc bude v pohybu, že se bude vyvíjet dál a musíme být odolní, musíme vydržet a z dlouhodobého hlediska se musíme snažit o to, abychom zůstaly pod těmi dvěma stupni, ale já jsem přesvědčen o tom, že tato konference byla krokem správným směrem a jako politici se musíme prostě smířit s tím, že noviny o nás nebudou psát jako o těch o vítězích, ale myslím si skutečně, že i veřejné mínění eh, vlastně hraje v náš prospěch. V tomto smyslu bych tě Kony poprosil, aby si nadále byla v rámci vyjednávání o klimatických tváří Evropské unie. Děkuji. Ano, to je třeba říci. Dobrá. Nyní Linda McEwen a já nyní přečtu řečníky, kteří se přihlásili, abych na někoho nezapomněl. Protože potom řeč, eh, jsem tam uzavřel. Dann der Kollege Silakakis, Anna Rosbach, Herr Simanski, Karl-Heinz Florenz, Dan Jürgensen und der Kollege Gerbrandi. Habe ich jemanden vergessen? Das Ist nicht der Fall, dann würde ich die Rednerliste hier schließen. Linda McEwan, bitte. Um, thanks, Connie. Thanks for that feedback. Eh, děkuji, Connie. Děkuji za podání těchto informací. Já si myslím, eh, že eh, tím je ukázána cesta a to je důležité. Předpokládám, že když se zamyslíme na načasováním jednání pro 2015, tak navíc víme ještě, že budou volby v USA, takže nechceme, aby se opakovalo to, co se opakovalo s Clintonem, kdy eh, v druhém svém období eh, se eh, prezident zavázal k něčemu, co nemohlo projít kongresem. To je jako když tady končí komise a my vidíme, jak komise různé věci zkrátka slibuje, ale potom nebude možné stejně tyto věci splnit. A to je něco, co by se tedy tady mohlo stát v USA. A já si myslím, že i tady v parlamentu je to složité, pokud jde o klimatické záležitosti, tak jak víme. A je obtížné ty věci eh, tady prosadit. Před pěti lety třeba by to byly věci, na kterých by se většina kolegů shodla, ale teď to nejde. A víme, jak je to na radě. Eh, a například i pokud jde o mou vlastní zemi, tam se velmi intenzivně diskutuje o ekologických eh, záležitostech. Nejde, to, nejde pouze o ekologické otázky, jde především také o náklady, eh, strukturální politiku. A já si myslím, že mnoha, eh, mnoho politik eh, zkrátka ve chvíli v závislosti na růstu třeba nedopadne tak, jak jsme si představovali. představovali. A pokud jde o cíle 2020, tak tam to bude hrát důležitou úlohu a nejenom v Evropě, i jinde ve světě. A komise bude asi muset změnit to, co říká, pokud jde o veřejné, eh, když pomyslíme na veřejnou politiku, když pomyslíme na energetiku a náklady s ní spojené a tak dále. Já si myslím, že, mnoho, že se velmi často přehání, pokud jde o náklady zelené energie. Ale zároveň je také pravda, že některé aspekty s tím spojené, ty náklady, které lidé musí platit, eh, eh, musí to infrastruktury a tak dále. A Tady je také otázka chudoby a dostupnost energie pro domácnosti. Investice eh, do izolace a do dalších eh, věcí v rozvíjejících se zemích nebo v těch chudších zemích eh, neprobíhají. A je to vidět ve stavebnictví. Eh, takže tady to vypadá jako, že eh, tyto organizace zkrátka eh, udávají tyto cíle, ale nezamýšlí se nad náklady a tak dále. Takže v roce 2030 budeme muset mít naše pevné závazky. Takže já nevím, jestli ta diskuze o klimatu v Evropském parlamentu a v naší zemi a vlastně i jinde, jestli je tak, jak si ji představujeme. Děkuji Rindě McEwen a nyní bude hovořit kolega Skilakakis. Děkuji. Já budu hovořit eh, hlavně o systému monitoringu, vykazování a ověřování, protože se domnívám, že je to velmi důležitá téma. téma. Eh, začnu tím, že se domnívám, že je velmi důležité, abychom přesně a eh, podrobně tedy měřili všechny skleníkové plyny, které vycházejí z lodí. A o to se také snažím ve své zprávě. Tím, že oblast působnosti rozšiřuji. Zároveň je to důležité učinit tak, aby to bylo co možná nejúčinnější a co možná nejrelevantnější. Existuje hezké přísloví. Eh, které mi říkal můj kamarád novinář. Řekl, eh, nech, ne, nenechte realitu eh, pokazit dobré argumenty. Já se tady o to vynasnažím. Vynasnažím se o to, abychom dobře chápali to, o co to jde. Pokud si přečteme analýzu dopadů námořní dopravy na ovzduší, kterou zveřejnila Mezinárodní nebo Evropská agentura pro životní prostředí, tak zjistíme, že lodě mají negativní eh, dopad v mezinárodním měřítku na eh, emise skleníkových plynů. V globálním měřítku tomu tak je. Já vím, že je to pouze určitý výsek reality, ale musíme to vzít v úvahu. Ehm, to se bude muset změnit ze dvou důvodů. Za, druhé, za prvé, ten obchod se eh, v příštích 30 letech eh, razantním způsobem zvýší. Námořní obchod, to je tedy nejdůležitější eh, způsob dopravy, se také rozšíří. To znamená, že určitě tady zažijeme nárůst a to ty, ty, ty, ta síra také eh, bude hrát velmi důležitou roli vzhledem eh, k nařízení, která přijala Mezinárodní námořní organizace. To znamená, že do roku 2020 eh, bude stále ještě docházet k tomu globálnímu efektu globalo, ochlazování kvůli agentuře pro životní prostředí, ale následně tedy dojde k negativnímu dopadu na životní prostředí a dojde k nárůstu emisí, to znamená, že to musíme vzít v potaz. Kromě toho si musíme uvědomit, že tu jsou určité možnosti, jak eh, získat z energetické účinnosti. To je nepochybné, ale musím vám říci, že Mezinárodní námořní organizace, od které komise eh, získává data, e, která jsou v tomto ohledu relevantní, nehovoří o e, potenciálu až 75 Je před, e, preciznější, přesnější, říká 25 až 75 To znamená, že bychom neměli zapomínat na tu realitu, která je 25 až 75 ne až 75 to znamená, že eh, tady skutečně můžeme dosáhnout velkých úspor, ale musíme to přesně měřit a musíme být naprosto realističtí, realističtí při eh, veškerých výpočtech. Kromě toho si musíme uvědomit, že dvě třetiny veškerých nákladů u lodě eh, jsou dány palivem. To znamená, že právě v této oblasti je velmi důležitý trh a můžeme tedy využít tržních pobídek k které by vedly k tomu, že lodě budou energeticky účinnější. Nicméně existují případy, kdy to není možné, protože tržní účinnost je to nejdůležitější ve všech odvětvích obchodu. Eh, a eh, pro podniky samotné je nejdůležitější právě ta eh, tržní efektivnost. To znamená, že my musíme napravit tržní neefektivnost a musíme tedy do budoucna eh, správně stanovit eh, cenu emisí skleníkových plynů. Já si myslím, že by tady měla být, mě, měl být určitý poplatek, protože eh, pokud se budeme spolehat na systém obchodování s povolenkami, tak to v globálním měřítku nebude fungovat, ale to je samozřejmě jiná záležitost. A nyní to, o co bychom se měli snažit v tomto konkrétním případě. Myslím, že bychom se měli co možná nejvíce přiblížit americkému plánu, který eh, byl předložen u Mezinárodní námořní organizace, protože se domnívám, že je to dobrý plán. A zároveň obsahuje velmi silný argument pro to, aby námořní Eh, Mezinárodní námořní organizace se posunula vpřed co možná nejrychleji, protože pokud ten systém eh, MVO eh, bude zaměřen pouze na Evropu, tak to moc nepomůže. Já si myslím, že námořní doprava je nejvíce globalizované odvětví, jaké si jen umíte představit. Jsou tu podniky, které jsou loděmi a naopak ve velké části námořního průmyslu. Oni mění trasy, mění místa působiště. Ehm, jsou tu malé lodě, které vypadají z oblasti působnosti tohoto nařízení, nicméně by je bylo možno použít k tomu, eh, abychom je Eh, tedy přesunuli do nějakého dopravního uzlu mimo Evropu, především ve středozemní oblasti. To znamená, že si myslím, že bychom oblast působnosti tohoto nařízení měli rozšířit i na, té menší, na ty menší lodě eh, a jít na 400, tak jak navrhuje Amerika eh, u IMO. A myslím si, že bychom ten návrh zároveň měli koncipovat co možná nejjednodušeji nejjednodušeji, tak abychom eh, to ulehčili jak radě, tak IMO, tak aby ten, eh, to dosie bylo co možná nejrychleji přijato. Myslím si, že eh, by bylo dobré, kdybychom to dokončili. Já bych byl velmi rád, kdyby se nám to podařilo a budu se tedy snažit o to, abychom tak učinili, abychom pomohli přijmout globální MVO Řídící plány lodí, to je samozřejmě velmi důležitý krok, pozitivní krok, který přijala jim MO. Energetická účinnost v rámci designu to je také velmi důležitý krok. Pokud do toho doplníme ještě mezinárodní systém MVO, tak se přiblížíme dalšímu kroku v rámci toho globálního pokroku. To je tedy všechno, co jsem k tomu chtěl říct a dovolte mi, abych na závěr přednesl pouze eh, jednu drobnou poznámku k těm vyjednáváním o klimatických změnách. Domnívám se, že musíme vzít v potaz také naši ekonomickou recesi, protože ekonomická recese je zkrátka skutečnost. Rok za rokem eh, máme menší růst než zbytek světa a menší růst než jsme předpokládali, když jsme tady začali s politikou boje proti klimatickým změnám. A to znamená, že naše výpočty musí být jiné. Já se domnívám, že bychom to měli v rámci našich eh, globálních eh, argumentů zmínit. Nejsme už tak bohatí, tak eh, silný, mocný kontinent, tak abychom mohli pomáhat všem. Máme vysokou nezaměstnanost, má, jsme v hluboké ekonomické krizi a není to krize světa. Je to krize západu a Především je to krize Evropy. A to musíme zvážit, musíme to vzít potaz. Uvedu vám jeden jediný příklad, který mě velmi leží na srdci. V Řecku e, nám e, HDP kleslo o 25 Emise na hlavu jsou na stejné úrovni nebo o něco málo menší než emise na hlavu v Turecku. A Turecko nemá vůbec žádné závazky. To znamená, že si myslím, že to je skutečný problém. Skutečný problém, pokud jde o vztahy s našimi sousedními zeměmi a musíme to vzít v potaz. Děkuji mnohokrát, vím, že to bylo ze srdce a že se hovořil o řadě tématu, ale poprosil bych kolegy a kolegyně, aby eh, hleděli poněkud na čas a na rozpach. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda hovořila svou mateřštinou. Vlastně vítám vás, jste Connie Kedegard. Jsem velmi ráda, že se zavítala mezi nás. A rovněž jsem velice ráda, že konečně se soustředíme na lodě. Věnovali jsme se autobusům, letadlům a dalším věcem. Je to skutečně velice pěkné, že se konečně i v této oblasti něco děje. A jak správně řekl pan předseda, máme tady nadkapacitu v oblasti lodí. Ale většina seriózních rejdařů, alespoň ti, kteří jsem, s kterými jsem hovořila, říkali, že lodě mají velice dlouhou životnost a ví, že pokud si pořídí nové lodě, pokud by si měli pořídit nové lodě, tak již dokážou dohlédnout na, nebo tak si dokážou představit, že ale z dlouhodobého hlediska možná tady vznikne přání, aby byly emise nulové. Co tím chci říct, že je skutečně důležité zvolit dlouhodobý přístup. Například, když hovořím s dánskými rejdaři, tak oni přesně vědí, jakým směrem se celá věc ubírá. A já doufám, že budete toto na mezinárodním poli co nejvíce rozšiřovat. Vím, že velké podniky experimentují s novými typy paliv, například s biopalivy a tak dále. Tedy v této oblasti se již dnes mnohé děje a já jsem tomu velmi ráda. A nyní bych ráda položila jednu otázku. Do jaké míry vůbec máme nějakou šanci kontrolovat emise? Hovoříme, nehovoříme zde pouze o emisích CO2, Jde o celou řadu emisí a jde také o celou řadu různých typů lodí. Velké zámořské lodi, kontejnery, i malé rybářské lodi, dokonce se věnujeme i plachetnicím. A parním zámořským lodím pro turistické plavby. Takže zacházíme eh, do celé řady oblastí a naše lodě e, například plují i do velice citlivých oblastí, jako je Arktida a znečišťují tam. Takže já se chci zeptat, do jaké míry jsme skutečně z to, toto vše kontrolovat. Pak zde máme určité střety zájmu mezi vlastníky lodi a těmi, kteří si lodě najímají. Na vlastníky lodí těm se pravděpodobně dostaneme, na ty nějakým způsobem dosáhneme, ale nějakým způsobem působit na ty, kteří si najmou loď, tady je to mnohem problematičtější. Co bychom mohli udělat v této věci, jak tento problém vyřešit? A možná ještě krátce k Varšavské konferenci. Je to tak trošku z mé strany vzejde takový malý povzdech na, připojuji se tím k tomu, co řekl můj předřečník. Ano, více peněz. Evropa je bohatý kontinent, ale můj předřečník má také pravdu v tom, když řekl, že ne všem v Evropě se vede ekonomicky dobře. Takže to, že chceme poskytnout více peněz, to je poněkud problematický přístup. Musíme si dát pozor, abychom tímto způsobem nestratili podporu některých našich členských států. Myslím si, že je poněkud nebezpečné postupovat tímto způsobem. Prostě pouze poslat pouze více peněz. Není možné zvolit nějaký jiný přístup, nějaký jiný impuls, podnět, pobítku? nějakou jinou možnost než pouze peníze. Děkuji mnohokrát, Aně Rozbach. A nyní pan Čemanský. Dziękuję. Z, z uwagą wysłuchałem wypowiedzi. Mam problem z oceną tego. Děkuji. Velmi pečlivě jsem naslouchal tomu, co jste říkali, nebo co jste říkala vy, paní komisařko konference ve Varšavě. Pan předseda řekl, že očekávání eh, byla překonána. Vy jste řekl, že to mohlo být horší. Eh, nicméně je tu mnoho lidí, eh, kteří jsou zklamáni a nejsme překvapení. Musíme si uvědomit, jak to vypadá se skutečností v globálním měřítku. V takovém případě není důvod být překvapení. Já si myslím, že musíme uh, Eh, nejprve eh, změnit celou terminologii, eh, ale samotná změna jazyka nic nepřinese. My potřebujeme skutečně průlom a průlom zatím není na obzoru. Vypadá to, že jako Evropa toho děláme hodně, nicméně je rozdíl mezi námi a zbytkem světa. Já si myslím, že právě toto odvětví, o kterém právě hovoříme, je toho dobrým příkladem. Eh, samozřejmě, že máme eh, určité, eh, určitá předsevzetí, ale naši jiní partneři, ať už je to Čína nebo Indie, nás nenásledují. Pokud jde o ocel, o odvětví ocely a ocelářské výrobky, tak ehm, my jsme tady zavedli dumpingová cla ve výši 70% a já jsem velmi rád, že eh, kolegové přede mnou také zmínili kontext, ve kterém se pohybujeme, to znamená hospodářskou a sociální krize. Já naprosto souhlasím s řeckým kolegou eh, a souhlasím i s všemi ostatními, kteří hovořili před námi, protože v našich zemích skutečně bojujeme s chudobou. I u nás v Polsku je tomu tak, že 30-40 eh, všech nákladů na domácnost představují náklady na energii. A Nehovořím o tom pouze proto, že příští rok budou volby. Eh, hovořím o tom proto, že to jsou jasné tvrdé argumenty, jasná tvrdá akta a mnoho lidí se ptá, jak je možno, že jsme přijali nové cíle, eh, pokud jde o snížení emisí, eh, že bychom tady měli zvolit jiné indikátory. Například e, tuny na hlavu je velmi obtížné, e, když e, jsme tady vyšli z velmi vysokých hodnot a nyní vycházíme z nižších hodnot. Musíme si uvědomit, jak to vypadá v takových zemích, jako je Řecko, Portugalsko, Polsko. Tady došlo k zásadním krtům a naš, naše příjmy na hlavu jsou mnohem nižší než například v Německu. Rád bych vás ještě upozornil na jednu věc. Eh, největší očekávání v tuto chvíli spočívá v tom, že bez eh, této mezinárodní dohody náš boj eh, za záchranu planety bude sporný. A já si myslím, že evropský příspěvek se v tomto smyslu snižuje, protože my zažíváme stále ještě krizi, někteří jiní už ji rychleji překonali, to znamená, že my se to snažíme dohnat. A v rámci globální konkurence určitě nehrajeme první housle. A ty tři pilíře, to znamená eh, klimaty, klima, konkurenceschopnost, eh, ekonomiky, eh, to je všechno velmi důležité a právě to nám říkají naše občané, děláme to pro ně. Všechno to, co děláme, eh, musíme eh, dělat s ohledem na naše občany. Bezpečnost energetických dodávek, to je další důležitá věc. Musíme si uvědomit, že Lisabonská smlouva velmi jasně říká, že veškerá rozhodnutí přijatá na evropské úrovni nesmí eh, ovlivnit energetický mix jednotlivých zemí, do, bezpečnost dodávek energie v jednotlivých zemích. Já to všechno říkám právě proto, že detailní analýzy, eh, které jsou vypracovávány v jednotlivých členských státech, nám eh, dávají za pravdu, když naše diskuze soustředíme na emise, ale zároveň nesmíme zapomínat na jednotlivé občany a já doufám, že Evropská komise nepřijme žádné rozhodnutí eh, bez toho, aby zohlednila názor nás, Evropského parlamentu. My jsme k tomu předložili velmi důležité dokumenty. Eh, máme tu eh, zprávu, na které se v tuto, na které se v tuto chvíli pracuje a já si myslím, že veškeré úvahy, které zazněly ve Varšavě, by nás měly přimět k tomu, abychom všechny tyto fakty, faktory velmi pečlivě zvážili. Neměli bychom si klást příliš vysoké cíle. Ehm, myslím si, eh, že je to sice eh, velmi eh, lákavé, ale neměli bychom zapomínat na skutečnost. Karl-Heinz Fronent. Karlovi Heinz Frontovi došla řeč. Chceš ještě hovořit? Ano, takže Karl Heinz Florence a kolega Gebrandy. Ten tady rovněž není. Jorgensen rovněž není přítomen. Takže protože oni vypadli, tak mohu dát prostor dvaž, dvěm dalším, dvěma dalším řečníkům, nejdříve Linda McEwen a potom paní Sousa. Omlouvám se, paní, pane předsedo, já jsem uh, se domnívala, že budeme mít pak ještě jednu zvláštní rozpravu o té zprávě, nebo je to do jedn, uh, eh, najednou. Uh, eh, jak to je? Ne, máte pravdu, potom bude ještě jiná rozprava o té zprávě. Tak jsem tomu porozuměla. Dobře, takže k tomu to už nic nemám. K této diskuzi už nic nemám. Dobře. No, Susa. Susa. A samo bych se kratko htjela zahvaliti povjerenici na ovom izvješću nakon e, Varšave. V svakom slučaju... Eh, se krátce vrátit k tomu, co bylo řešeno ve Varšavě. Um, chtěla bych hovořit tady o situaci ve Varšavě. Um, myslím si, že jsou tady i jiné instituce, například výbor regionu, kteří by měli dostat slovo, protože jsou blízko občanům a je velice důležité, aby eh, tedy byly stranami eh, v této komunikaci. Myslím si, že je mnoho pravidel v Evropské unii a Také jsme hovořili o tom, že usilujeme o dohodu v oblasti klimatických změn. Já bych ovšem chtěla pohovořit o něcem, něčem jiném, a to, že je stále více větších eh, lodí pro okružní plavby, je to skvětající průmysl a já pocházím z oblasti, kde je opravdu mnoho eh, takových lodí, eh, které pět nebo šest let už eh, kotví před, nebo se pohybují před tímto městem. Město patří ke kulturnímu dědictví a, a Přitom tady dochází k obrovskému znečištění z těchto lodí a já se zajímám o následující téma. Nedávno jsme hovořili uh, o e, řízení nebo správě námořních statků, o integrovaném řízení. E, to bychom si přáli a víme, že Jaderské moře nepatří zcela do Evropské unie, protože jsou tady na popřeží některé země, které nejsou členy Evropské unie. To znamená, že pro ně neplatí stejná pravidla. A je tady také samozřejmě otázka Turecka a e, lodí, e, které plují mezi Tureckem a Řeckem. Jak se tedy postarat o to, aby všechny tyto lodě spadaly pod stejná pravidla. Já jsem pro integrovaný přístup. Ovšem, jak ty země, které nejsou členy Evropské unie, jakým způsobem je můžeme přimět k tomu, aby se chovaly stejně jako Evropská unie a snižovaly stejným způsobem emise skleníkových plynů v námořní dopravě. A dále existují konkrétní opatření pro ty země, které nejsou eh, členy Evropské unie, aby je tedy museli eh, plnit, jaký by byl dopad, kdyby taková opatření existovala. Eh, táží se na to komise. Děkuji, my jsme dospěli ke konci naší rozpravy a nyní dostane příležitost paní komisařka, aby mohla zareagovat na dotazy a podněty. Prosím. Děkuji. Samozřejmě, že vedle tohoto setkání existují jiná setkání, kde je více expertů, například mimo toto zasedání, kde se s nimi můžete pohovořit. Například jsou tady lidé z komise, z komise kteří rádi odpoví na takové otázky. Pokud jde o to, co říkal pan Zéber, abych eh, byla velmi jednoznačná, já samozřejmě chápu, oč vám jde, říkáte, že bychom neměli mít cíle, neměli bychom mít eh, další opatření. Ano, eh, ovšem to se netýká tady toho toto je první krok a náš přístup je krok za krokem, bez ohledu na to, jaký chcete systém, bez ohledu na to, zda pan Stilakakis, eh, jestli tady má být nějaký poplatek nebo něco jiného, eh, bez ohledu na tato opatření budete potřebovat systém MVO, monitoring výkaznictví ověřování. A toto je v podstatě takový úvod a pak budou následovat další kroky. A toto je zatím takový základ, který je potřebný pro to, aby mohly být učiněny ty další kroky v rámci IMO. A to se proto zakládá na poměrně nákladných konzultacích s odvětvím. Pan Kalas a já už jsme měli eh, tři setkání na vysoké úrovni, experti jich měli ještě více a tam byli zástupci ze všech eh, možných eh, od, mm, stran odvětví a já si myslím, že my tady teď navrhujeme eh, MVO a to, že to je poměrně nekontroverzní, protože lidé se donívají, že v každém případě toto je rozumná cesta eh, vpřed, nejenom v Evropě, ale eh, i v rámci IMO. Takže toto je o tomto postupu. Toto nejsou explicitní cíle, toto je první krok, který se tady snažíme učinit. Myslím si, že Eh, některé eh, z věcí, které řekl pan Stilakakis, se týkaly i tohoto, tedy jaké by měly být ceny, měl by tady být nějaký eh, mechanismus, tržní mechanismus, nějaký poplatek a tak dále. Já si myslím, že o tom se teď diskutuje v IMO a já samozřejmě uh, v komisi nejsem eh, členem IMO, ale chtěla bych povzbudit eh, členské státy, aby se snažili spolupracovat v této věci, vyvíjet tlak. Myslím si, eh, že je také dobré, že USA předložili konkrétní návrhy takže doníváme se, že je naděje na to, že IMO se posune vpřed v této věci, i když samozřejmě členské státy musí vyvíjet tlak, aby se to stalo také bylo uvedeno, že bychom se měli co nejvíce splížit s plánem USA. My s nimi spolupracujeme, eh, už na tom pracujeme. Také bylo řečeno, že by to mělo pomoci v zavedení globálního režimu a přesně tak uvažujeme. O to nám přesně jde. Anna Rozbach se tázala na to, zda je možné eh, nějakým způsobem odhadnout eh, některé věci k skleníkovým plynům. My tady, eh, tady navrhujeme určitý výpočet na základě paliva a jeho spotřeby. Snažíme se, aby to bylo co nejjednodušší, abychom nově neobjevovali Ameriku nebo nevytvářeli nová administrativní břemena. Vycházíme z toho, co už existuje. Diskutuje se o větších lodích, o těch menších lodích a je zřejmé, že samozřejmě čím je loď menší, tak tím je větší riziko, že zavalíte majitele nebo provozovatele eh, lodí administrativou, kterou dosud dělat nemuseli. A potom další věc, oč mají eh, zájem provozovatelé. Provozovatel nevlastní loď, pouze loď provozuje. A já si myslím, eh, že to neřešíme tímto, eh, touto záležitostí, tímto dokumentem. Tady řešíme jiné věci, ale podle zkušeností v sektoru a já si myslím, že největší dánský provozovatel má velmi dobré zkušenosti s těmito věcmi, takže existují ověřené postupy a jistě by to bylo zajímavé využít. Ovšem problém je, kde jsou pobídky pro tyto věci. Potom další věc. Tady Eh, neřešíme financování. Samozřejmě eh, možná myslíte o eh, ty mezinárodní záležitosti, myslíte na ty mezinárodní záležitosti financování a k tomu se vrátím. Potom poslední věc, paní Susa, ty lodě, které provádí okružní plavby, já samozřejmě chápu, je to velice složité, pokud jde o oxidy dusíku, oxidy síry a tak dále. To není mé portfolio, ale rozumím vám, jaké bylo vaše uvažování, že bychom měli tyto věci nějakým způsobem řešit. Měla jste nám na mysli především Jaderské moře. A já si myslím, že je to e, je tady dobrý e, model, pokud jde o nařízení e, v Balském moři, protože oni v tom regionu se snažili tyto věci řešit a možná, že tím bychom se mohli inspirovat. Potom mezinárodní vyjednávání. Děkuji Richardovi Seberovi za to, že tuto věc opět vnáší do diskuze já si také myslím, že i tam vlády eh, poslanci na, v národních parlamentů nebo i evropští poslanci eh, se tím musí zabývat. Musíme to opakovaně a opakovaně nadnášet, toto téma. A, a už jsem to stručně zmínila na začátku. Také se vám, že musíme být otevření, musíme jasně upozorňovat na problémy ve Varšavě jsem si všimla toho, že naše přátelé, rozvíjející se země, nejzranitelnější země, africké země, latinskoamerické země, mnozí z nich se snaží věci změnit a posunout je tím stejným směrem, jako my. Oni chtějí, aby je vyjednávání byla ambiciozní. Ale zcela upřímně musím také říci, že bylo znepokojivé, eh, že eh, někteří, eh, kteří by měli mít stejný názor jako my, vydávají nebo se velkou část času zabývají tím, jestli by bylo možné jak zpátky nastavit některé věci v příloze jedna A tady nejde pouze o Evropany, ale o všechny, kteří chtějí na mezinárodní úrovni klimatické změny dobře ošetřit. Eh, snažíme se všichni upozorňovat na to, že eh, ta cesta nevede eh, jinudy, než že musíme přijmout určité změny. Samozřejmě, že bude potřeba pomoci těm nejméně rozvinutým a nejzranitelnějším zemím ve světě, aby se přizpůsobili klimatickým změnám, aby nastavili udržitelnější rozvoj a zmírňovali dopady. A také chceme využít financování v oblasti klimatu, abychom eh, vyvolali i soukromé investice pro ty nejzranitelnější země, eh, ty nejméně rozvinuté, třeba africké země. Ale některé z těch nejrozvinutějších zemích, v rozvinutých zemích, eh, tam samozřejmě se to nemůže týkat jenom financování. A pokud jde o rozvíjející se země, tak tam nejde o, eh, tam, tam prostě zkrátka je potřeba, aby se také ty nejméně rozvinuté země k něčemu zavázaly. A já doufám, že nebudeme muset eh, plítvat příliš časem, než bude pařížská konference, abychom neustále opakovali, opakovali staré eh, diskuze o tom, zda tam máme vytvořit nějakou tu zeď nebo ne. My zkrátka potřebujeme tyto zdi zbourat a vytvořit budoucí režim, kde všichni budeme muset nějakým způsobem přispívat. Samozřejmě, že někteří budou přispívat více než jiní a musí to být nějakým způsobem odstupňováno, ale toto rozlišení e, nebude takové jako v roce 92, e, kde e, zkrátka bylo řečeno, vy to musíte udělat a ten zbytek to udělá dobrovolně. Nebo ne. Potom Linda McEwen Eh, uváděli jste eh, náklady a rok 2000 30 a jakým způsobem k tomu přistupujeme na komisi. Mohu říci, že posouzení dopadů, které připravujeme, se týká samozřejmě eh, cílů, kolik cílů bychom měli mít, eh, jestli tady bude větší interakce mezi cíly, jaké budou ambice. To samozřejmě tak je, ale bude se to týkat také nákladů eh, za energetiku, za energie, budeme tam mít analýzu a potom také otázka pracovních míst, číst tedy eh, efektivita, eh, energetická účelnost. To vše přispívá k vytváření eh, většího počtu pracovních míst v rámci některých strategií, ale v rámci jiných strategií to tak není. Potom klimatická politika a inovace. Jakým způsobem může podpořit inovace, vývoz a pracovní místa? Potom energetická závislost. Evropa inklinuje nebo k tomu, že je stále více závislá a ne méně. 500 245 miliard euro bylo minulý rok vydáno eh, na dovoz fosilních paliv. A to znamená, že ty peníze jdou do Kataru, do Ruska, Saudské Arábie, místo toho, abychom je investovali v Británii, v Německu, v Polsku eh, nebo v některé jiné evropské zemi. A to je také součást naší přípravy. Potom eh, dotace pro obnovitelné energie. Tam také připravujeme Eh, nákladově efektivnější způsob vynakládání prostředků. Jsou tady eh, ti z nás, kteří si přejí, aby tyto energie měly stále větší podíl v Evropě, a, eh, ale samozřejmě nechceme přes příliš dotovat tyto energie. někdy budete některé technologie potom v určité fázi dospějí do určité zralosti a potom není potřeba je dále podporovat. My musíme být pružní a musíme být dynamičtější, i pokud jde o dotace. A to jsou všechno témata, která budeme řešit. A potom jedna z věcí, kterou se budu snažit prosadit, je, aby bylo jednoznačné, jaká jsou fakta a kde eh, vlastně to nejsou fakta, ale zavádějící věci. Například navýšení 115 eh, eh, eh, liber na rodinný rozpočet v Manchesteru. To se uvádí a to je hodně, když jste rodinou v Manchesteru. A to se týká také, právě, to je právě způsobeno také ekologickou politikou energetická infrastruktura něco stojí, klima a náklady domácností, a úpravy, ty by mohly eh, přesvědčit, eh, to by mohlo představovat asi 35 liber eh, z těch zhruba 100, 115 liber nebo 112 liber. Takže dovedete si představit, jak to tedy je. To znamená, potřebujeme opravdu, aby se hovořilo jasnými fakty v té celé diskuzi. A ještě poslední věc. Naše energetické systémy v Evropě musí být velmi efektivní, pokud jde o náklady. Stejně tak musí být efektivní i naše politika boje proti klimatickým změnám. Na tom se pravděpodobně všichni shodneme. Pokud by to byl pouze jeden eh, parametr, eh, eh, který by hovořil proto, že potřebujeme nejlevnější Eh, pokud by to byl jeden jediný parametr, a sice nejnižší cena, tak bychom zkrátka měli uhlí a nebylo by vůbec eh, možné mít eh, politiku boje proti klimatickým změnám. O tom z části hovořil i Richard. Musíme si totiž jasně uvědomit, že ta, ten přechod k nízkouhlíkovému hospodářství nebude bez nákladů. Bude to něco stát, nicméně z dlouhodobého hlediska to zase naopak peníze přinese. A já si myslím, že to musíme eh, vysvětlovat a lidé někdy mají problémy s tím to pochopit. A ještě úplně poslední věc k tomu, co říkal pan Šimanský, který zmínil ty eh, země, které již eh, odvedly velký kus práce. Ano, pokud hovoříme o kritériích, o indikátorech, pokud máme hodnotit to, co je férové, co není férové, tak samozřejmě do, budu- do budoucna nemůžete být trestáni za to, že jste byli mezi pionýry, mezi těmi, kteří učinili první krok. To znamená, že to je ten jeden z prvků, který musíme jasně vzít v potaz. Nicméně v rámci mezinárodní spolupráce se snažíme o to, aby abychom se tedy o to snažili všichni, aby toho, do toho byli zapojeni všichni. To je tedy náš úkol na příští. Vielen Dank. Conny Hedegaard für die... Děkuji mnohokrát koní Hedegardové za velice obšírné ano, odpověď na otázky, které byly položeny. Přeji mnoho úspěchů během příštích týdnů na cestě do Paříže. Z toho se musí stát úspěch, tam musíme něčeho zásadního dosáhnout a také přeji samozřejmě cestu do lepší budoucnosti, co se týče klimatu, ale také mám na mysli ekonomickou situaci, protože ty dvě záležitosti jsou úzce, velmi úzce propojeny. Děkuji ještě jednou, koní, že jsi přišla mezi nás. So, und jetzt wollen wir uns da... A nyní se opět vrátíme k řemeslné práci. Velké rozpravy jsme právě vedli a nyní se dostáváme ke zprávě kolegy Skilakakise. A tam jde přesně o to, o čem jsme právě hovořili. Jde tedy o to, jakým způsobem chceme v, námoř, v oblasti námořní dopravy provádět regulaci Máme na stole konkrétní návrh komise a nyní dostává slovo pan zpravodaj, aby nás uvedl do tématu. Prosím, pane Skilakakisi. Ano, budu velmi stručný, protože celou řadu věcí jsem již zmínil v mém, ve svém předchozím příspěvku. To znamená, že dodám pouze několik málo bodů, které by v této souvislosti mohly být užitečné. Už vynechám ten všeobecný úvod, tomu jsem se již věnoval a e, zmíním některé konkrétní detaily. Musíme si uvědomit, e, že jde hlavně o to, jaká, jaké údaje, jaká data budeme zveřejňovat. Můj návrh je takový, že bychom měli zveřejňovat všechny údaje, ale uh, anonymizovat jméno lodě a společnosti. Díky tomu tady budeme mít všechny potřebné informace, pokud jde o otázku účinnosti. To je přesně to, co komise chce zjišťovat, co, eh, čemu se chce věnovat. Zároveň nám to ale ušetří celou řadu problémů, zavádějících diskuzí, eh, které by mohly být celému procesu ku škodě, protože jakmile se zjistí, že energetická účinnost určité lodě je eh, velmi komplikovaná záležitost, tak eh, to budeme muset pečlivě analyzovat. Nejde totiž pouze o eh, palivo energetická účinnost se nevyvíjí pouze, nebo ne, neodvíjí pouze od paliva, je také uh, ovlivněna povětrnostními podmínkami, uh, čas, uh, který, po který tedy uh, loď Pluje, který uplynul od jejího vyplutí eh, z přístavu, eh, protože eh, na začátku ta loď má mnohem větší, má, má ta loď mnohem větší energetickou účinnost, protože ty motory, motory jsou čisté a potom po několika letech už ta energetická účinnost je úplně jiná. A také je tomu často tak, že eh, tomu brání eh, ta tržní účinnost. Pokud máte například trasu z Francie do Alžírska, eh, tak cestou tam máte plný náklad, ale s cestou zpátky jedete prázdní, protože Alžírsko dováží spoustu věcí, ale naopak eh, dováží nebo vyváží do Francie eh, plyn, který ale eh, ne, není převážen na lodích. To znamená, jak potom můžeme měřit energetickou účinnost? A nyní jde ještě o to, jestli tedy mě, měříme hmotnost, anebo Eh, tu prostorovou hmotnost, hm, to je taky další věc. Některé věci jsou totiž velmi objemné. To znamená, že u lodí se vlastně pronajímá provozovatelům objem, prostor, který eh, se využívá k přepravě věcí. A právě proto Spojené státy a IMO předložili eh, tři návrhy Nejprve eh, tedy bez eh, bez těch eh, menších lodí, potom s menšími loděmi a nyní tedy jde o to, že by se to posuzovalo podle času stráveného na moři, protože čas strávený na moři, to je ta relevantní skutečnost. To znamená, že z toho můžeme vycházet. Myslím si, že náklad nákladní, eh, náklad samotný tedy nebude tím nejlepším ukazatelem pro výpočet energetické účinnosti lodí. Teď jsem se tedy hodně zastavil u tohoto bodu, ale chci se na něco zeptat i komise. Noxy oxidy dusíku. Já si myslím, že ty bychom do toho měli zapojit. E, samozřejmě, že není vůbec jednoduché je měřit, o to musíme diskutovat, nicméně v souladu s e, tou studií, o které hovoříme, je to tedy studie Evropské agentury pro životní prostředí. E, Noxy mají jak pozitivní, tak negativní dopad ale jsou, a jsou stejně důležité jako CO2. Nicméně jsou mnohem méně jisté, odhadnutelné. A NOXy, kromě toho přímo souvisí eh, s tím, eh, jak jsou stavěny eh, motory. Motor můžeme stavět mm, tak, že bude mít větší emise NOXu, menší CO2 nebo naopak. Často se hovoří o pozitivní stránce NOXu, to znamená, že snižují metan. Nicméně já si myslím, že je důležité, abychom to změřili, abychom je změřili. A pokud jde o síru a aerosoly, tak na rozdíl od síry a aerosolů eh, noxy budou eh, růst. A to zásadním způsobem eh, do roku 2020. To znamená, že to musíme také vzít v potaz. Eh, nenavrhoval jsem tady eh, elementární uhlík a sice z jednoho důvodu. V tuto chvíli to není tak eh, za, důležitá záležitost, není to tak důležitý faktor, hm, pokud jde o znečišťování uh, ovzduší. To znamená, že uh, navrhuji, abychom oblast působnosti rozšířili, aby to nebylo pouze CO2, ale aby to byly i oxidy dusíku, NOXy, ale ty další e, věci bych vynechal, protože NOXy a CO2 to jsou ty nejdůležitější dva faktory, které v tomto ohledu e, dávají smysl. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nyní tedy začínáme kolečko zástupců stínových zpravodajů. A toto kolo zahájí Linda Mech Even, potom Karl Schlitter a nakonec Lin Anna Rozbach. Lindo, prosím. Děkuji, pane předsedo kdy to Nasenis eh, se omlouvá za to, že tady dnes nemohl být, eh, necítí se dobře a požádal mě, abych já vám tady řekla něco z jeho myšlenek k tomuto návrhu. Za prvé, Eh, slyšela jsem to, co říkala komise o vybavení v souvislosti, NOx, v souvislosti s oxidem eh, dusíku a Kryton eh, říká, že vítá návrh zpravodaje rozšířit působnost nařízení o oxidy dusíku. Donívá se, že bychom tady měli být širší působnost, aby tam byly vlastně i jiné emise, než jenom oxid uhličitý. Je skeptický k návrhu, pokud vypustit přepravní práci práci a náklad. Myslí si, že by to mělo být monitorováno a také potřebujeme přesné údaje, pokud jde o každou loď a potom také eh, usnadnění trhu z druhé ruky s loďmi. Eh, dále bychom chtěli připomenout, eh, že součást nebo část průmyslu podporuje eh, zahrnutí některých těchto údajů. Většina těchto údajů už je k dispozici a používá se například pro celní deklarace. Pokud jde o metody monitoringu a výpočet skutečné spotřeby paliva, tak se musí zdůraznit, že ne všechny jsou přesně přesné, přiměřeně přesné, obdobně přesné. A my bychom měli eh, vybrat ty nejsofistikovanější a nejpřesnější metody. Pokud jde o přenos pravomocí eh, na komisi, tak eh, tady je to v pořádku. A jakmile to něco bude, jakmile tady budou věci rozhodnuty na úrovni, věci rozhodnuty na úrovni IMO, tak by to potom mělo být samozřejmě zapracováno i do naší legislativy. Děkuji mnohokrát a nyní Karl Schlitter. U nás je to stejný problém, Satohasi je také nemocná. Řeknu k tomu pár slov její jménem a sice hlavně to, že i ona vítá, že jste tedy snížil eh, tu eh, míru, eh, pokud jde o prostorovou hmotnost. Nicméně se domníváme, že nestačí, abychom tady měli pouze monitoring a vykazování. To je samozřejmě první důležitý krok, ale zároveň chceme, aby to bylo zahrnuto do systému obchodování s povolenkami. Tak jak jsme o tom jako parlament v roce 2008 hlasovali. Domluvili jsme se, že pokud v roce 2011 to nebude zavedeno, tak to uděláme sami. A já si myslím, že bychom se měli držet našich závazků a že bychom z toho měli učinit součást tohoto nařízení. Uh, pokud eh, to rada neučiní hned teď, tak bychom eh, tedy měli dát komisi jasný, jasnou časovou lhůtu, aby tento návrh předložila, protože to již bylo zmíněno v úvodních ustanoveních klimatického balíčku, který eh, přijala rada. Kromě toho mám alergii, pokud jde o důvěrnost, to znamená, že článek 51 mě moc neoslovuje. Důvěrnost, já si myslím, že by měla, důvěrnost by měla být tématem pouze tehdy, pokud je to to skutečně nezbytně nutné. A já se nedomnívám, že Tady by se jednalo o nějaké velmi citlivé informace, to znamená, že doufám, že najdeme nějakou schodu tak, abychom získali informace, které potřebujeme, ale zároveň tady nezničili eh, ty eh, společnosti, které eh, v tomto, na tomto poli působí. Velmi děkuji a těším se na to, že budeme vyjednávat o kompromisu. Děkuji. Karla Šiltra, nyní má slovo Anna Rozbach. Ehm, děkuji, pane předsedo. Já osobně souhlasím s panem zpravodajem, ale já zde hovořím jménem stínového zpravodaje, pana Kalegana, který dnes zde také bohužel nemůže být a on k té věci má poněkud jiný postoj než já osobně. Takže nyní přednesu jeho poznámky. Komise navrhla aby lodě, které jsou větší než určitá tonáž konkrétní, by měly být registrovány. Podle nás toto není správné. My si myslíme, že by toto mělo že by to nemělo platit pro lodě o hrubé prostornosti na 400 tun, jak navrhuje pan zpravodaj protože malé lodě se snažíš omezovat emise CO2. Je dobře, že se pan zpravodaj snaží pokryt i další emise. Chci si ale, že tento přístup znamená velká, velkou zátěž pro vlastníky lodí a pro příslušné orgány, které toto budou muset kontrolovat. My se bojíme, že tato zátěž může vést k tomu, že se tady otevřou možnosti pro nesrovnalosti a pro podvody, protože nebude možné to kontrolovat. A celkově pak není možné během platby kontrolovat emise CO2. I toto bude velká zátěž pro lodě, které plavou mm, na krátkých vzdálenostech, jako <clears throat> například lodě, které přepravují automobily a tak dále. Takže na no, tom tématu bychom možná měli ještě diskutovat, takže si myslím, že bychom měli nalézt nějakou jinou formu měření emisí na jednotlivou plavbu. Děkuji a nyní na závěr dávám slovo komisi a potom na úplný závěr dostane prostor pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedo, a děkuji těm eh, z vašich poslanců, kteří se vyjádřili k návrhu zpravodaje a k návrhu komise. Já si myslím, že v našem návrhu je důležité, že eh, jsme postupovali tak, aby to, co navrhujeme, bylo v souladu s tím, kam se směřuje na mezinárodní úrovni a, a snažíme se, aby to vše bylo uměrněné a zároveň eh, eh, konstruktivní, eh, tak aby tedy to zohlednilo hlavní principy a cíle našich politik. Nejprve tedy, pokud jde o nahlašované nebo vykazované informace. Transparentnost je jeden z klíčových cílů měla by růst a MVO má být takovým spouštěcím krokem, který má povzbudit rozhodnutí provozovatelů i spotřebitelů a tak dále, aby to vedlo k energeticky účinnějším postupům. Energetická účinnost dopravních prostředků je velmi často vyjadřována eh, mírou spotřebovaného paliva za poskytnutou službu eh, a také tedy tím množstvím přepraveného nákladu, ale vy a vyjmout náklad z této definice, to by jistě snížilo úroveň výsledků systému MVO. Pokud srovnáme operační eh, efektivitu eh, lodí, eh, to je samozřejmě poměrně komplexní, vyžaduje to mm, značné zkušenosti, ovšem Eh, účastníci této dopravy eh, musí eh, pochopit a využívat informace tak, aby se podle toho mohli rozhodovat. Údaje, které vyžaduje MVO, ta by neměla být považována za citlivá pro obchodování ehm, protože jsou tam pouze eh, celoroční souhrná čísla a nejsou tam žádné eh, konkrétní eh, citlivé údaje, které by musely být nahlašovány. A těm lidem, kteří mají přístup k údajům, by to mělo umo- nemělo umožnit získat citlivé informace ve vztahu k jednotlivým přepravcům, provozovatelům a tak dále. Tyto údaje jsou dnes požadovány pouze z právních důvodů, například pro účely bezpečnosti a tak dále a e, vlastně víceméně už tyto informace jsou k dispozici. Když se podíváme na diskuze v rámci IMO eh, o efektivitě eh, provozu a o různých standardech, tak tam se zahrnují také aspekty nákladu. A kdybychom náklad vyňali způsobnosti evropského MVO, tak by to bylo obtížné pro Evropskou unii, aby mohla vést eh, mít vůdčí úrohu v těchto diskuzích a byla by to překážka pro účast na mezinárodní diskuzi. Pokud jde o zveřejňování anonymních eh, specifických eh, konkrétních údajů o jednotlivých lodí, tak eh, je to důležité pro funkční MVO. MVO samozřejmě musíme vnímat jako základ pro další politiky, ale zároveň musíme také zajistit, že MVO jako takový nám umožní přijmout důležité pobídky pro odvětví, tak, aby eh, jsme eh, napomohli dosažení cílů politik Evropské unie. Pouze srovnatelné a, a, spolehlivé informace o energetické účinnosti mohou vést k tomu, že energetická účinnost bude zvažována při rozhodnutích eh, obchodníků, jako když tedy se to týká některých konkrétních typů lodí. V tuto chvíli eh, to vlastně není eh, srovnatelné, nebo nejsou tady žádné standardy a eh, koncept o energetické účastnosti, o kterém se hovoří, vlastně vychází ze dvou eh, způsobů, jak vytvořit cíle energeticky. Například vytvořit určité základní linie pro kategorie eh, jednotlivých lodí, a, nebo potom ještě, je tam ještě na další metoda. A, eh, a ten druhý koncept, ten by znamenal, že by se museli zveřejňovat údaje o efektivitě a bylo by příliš brzy na to, aby se jeden z dvou konceptů v tuto fázi vyloučil ze zvažování. A každé předčasné rozhodnutí na evropské politické úrovni by mohlo ohrozit eh, mezinárodní diskuze a to, aby Evropská unie v nich hrála důležitou úlohu. Pokud jde eh, o rozšíření působnosti, aby se tam zahrnuly další znečišťující látky, tak náš přístup eh, chce být jednoduchý a zároveň pragmatický a chceme mít tedy jasný přehled, pokud jde o lodní aktivitu v Evropě. Rozhodli jsme se, nebo chceme mít nákladově efektivní a politiku, která bude vytvářet vytvářet co nejmenší administrativní břemeno, protože eh, víme, eh, že to eh, zatěžuje Evropu, že tady máme ekonomické problémy i v lodní dopravě. Některé věci mohou být snadno vypočítány z existujících informací o spotřebě paliva. Tyto informace už jsou k dispozici pro téměř všechny typy lodí. E, ty nejjednodušší monitorovací metody, které vychází z existujících dokumentů o spotřebě e, paliva, ovšem nebudou fungovat pro NOx. To by nepřineslo žádnou přidanou hodnotu ve srovnání s výsledky studií a analýz. Pokud bychom chtěli eh, zahrnout eh, další eh, znečišťující látky, tak by to znamenalo instalaci nákladově náročných vybavení pro provozovatele. Takové vybavení se v tuto chvíli vytváří a jsou s tím dobré zkušenosti. Ovšem zatím je to v poměrně experimentální podobě a to především tam, kde jsou obtížné podmínky na lodích. Takže zatím s tím nemáme dostatek zkušeností a nemáme přesné informace informace, eh, pokud jde o náklady. Ovšem některé odhody hovoří o tom, eh, že vybavení, které by bylo relevantní pro NOx a monitoring NOx, tak by to znamenalo více než 100 tisíce euro na loď. A to by samozřejmě velmi zkomplikovalo danému odvětví eh, něco takového vlastně zahájit plně uznáváme, že monitorování všech nečišťujících látek je velmi důležité a zůstáváme otevření eh, pro tento širší integrovanější, integrovaný přístup, pokud to ovšem bude ekonomicky realistické a životaschopné a komise tady v tom je otevřená. Potom eh, nastavení nižšího Prahu Eh, navrhuje to pan zpravodaj a změnili to také některá, eh, některé jiné názory. Eh, pět, prach, pět tisíc tun, to je podle našeho názoru dobrý výchozí bod a zajišťuje velkou míru přiměřenosti. Kdybychom eh, tento práh snížili, tak by to rozšířilo počet eh, lodí, které by byly pokryty nařízením a to o, z 55% flotily na více než 90%. A to znamená, že by a eh, méně než o 10% by to vlastně přispělo k monitoringu těch nebo snížení emisí. A samozřejmě Eh, že můžeme zvážit, jestli by bylo dobré to snížit. Pan zpravodaj to tady navrhuje. Eh, a někde ta nižší úroveň, ta by se blížila více k diskuzím v rámci IMO. Ovšem zároveň eh, by to zvýšilo náklady pro odvětví z 80 milionů by to stouplo na více než 148 milionů eur a mělo by to mnohem větší dopad na malé a střední podniky. Závěrem bych se stručně vyjádřila k tomu, co říkala Linda McEwen a e, k, další, k tomu, co říkal další uh, poslanec. In, in 2000... Je jasné, že Rada v roce 2008 Rada i parlament v roce 2008 volali potom, abychom snížili emise skleníkových plynů eh, z eh, lodí, byť tady není globální dohoda. Počítali jsme s tím, že eh, bychom je tady zavedli do systému obchodování s povolenkami. Nicméně došlo k velmi důležitému vývoji v IMO. Je tu návrh týkající se MVO, o kterém se v tuto chvíli diskutuje. Experti na tom velmi intenzivně pracují a vyžaduje to velmi vysoké časové investice v, takovýchto, eh, v takovéto situaci je velmi důležité, aby Evropská unie byla eh, součástí těchto mezinárodních snah a úvah. To znamená, abychom konstruktivním způsobem přispěli k diskuzím eh, nejlepšími experty. Je velmi důležité, aby ten návrh týkající se MVO byl co možná nejsolidnější, protože díky tomu budeme schopni eh, udávat tón jednáním v IMO. To je tedy všechno, co jsem k tomu chtěla říci. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát komisi za podrobné zodpovězení otázek a na závěr má slovo pan zpravodaj, pan Skilakakis, prosím. Budu velmi eh, stručný. Ano, američané eh, v tom posledním eh, v Američané tedy eh, to v posledním návrhu nezmiňují. My bychom tedy museli bu- buď náš návrh MVO změnit, vyjmout to, což by bylo velmi obtížné, anebo mít dva návrhy a uh, sice jeden pro nás, jeden pro Ameriku. Já si myslím, že opačně je to mnohem jednodušší. Pokud se celé IMO uh, e, rozhodne, uh, že to do toho zahrne, tak to uh, nemůžeme změnit, protože po- změna by byla politicky velmi náročná. Mm, to je první věc. Druhá věc. Pokud tady máme k dispozici eh, veškeré údaje, tak můžeme vycházet z toho, že jsou spolehlivá a srovnatelná. Eh, já si myslím, že pokud eh, z toho vyjmete jména lodí a podniků, tak to nic nezmění na jejich spolehlivosti a věrohodnosti. Zároveň se vyhnete tomu, že eh, způsobíte problémy společnostem a lodím, které nejsou dostatečně účinné, protože zkrátka jezdí po jiných trasách nebo mají eh, potíže s povětrnostními podmínkami. Jsou to zkrátka i další faktory, o kterých jsem vám říkal. Eh, to znamená, že to nesouvisí s energetickou účinností. Pokud tedy chceme určitý index energetické účinnosti, tak to pojmenujeme pojmenujme takto. Bude to index energetické účinnosti lodí. My se v tuto chvíli snažíme o jednu věc a e, zároveň zadními vrátky se snažíme o věc druhou. Jde o energetickou účinnost a proto e, bych tedy e, se vzdal toho principu platí znečišťovatel. Pokud to Tedy to, co chceme udělat s e, energetickou účinností, e, zavedeme, tak ten princip platí znečišťovatel v podstatě ztratí smysl. Já si myslím, že toto nařízení se snaží eh, vzít energetickou účinnost jako hlavní věc a zásada platí znečišťovatel se nějak ztratí. A já si nemyslím, že to by byla cesta, kterou bychom se chtěli vydat. A proto to říkám takto otevřeně a takto pregnantně. A na závěr ještě oblast působnosti eh, nejde o ten desetiprocentní nárůst, to, o to nejde. Podle mého názoru jde hlavně o to zkreslení. Pokud tam budete mít eh, pokud budete mít vyjmuty eh, všechny menší lodě, tak můžete mít nějaký dopravní uzel, dejme tomu ve Středomoří, eh, můžete mít nějaký dopravní uzel a eh, do tohoto přístavu, do tohoto uzle mohou jezdit lidě, lodě z oblastí mimo Evropskou unii a do jiných přístavů mohou jezdit menší lodě a mm, tak tímto způsobem se tady bude distribuovat náklad. A my tedy nechceme, aby k takovému zkreslení, e, k takovému narušení té situace na, na, e, docházelo. A proto tedy chceme, e, aby mm, to takto bylo rozšířeno ta oblast působnosti na menší lodě. Co je jsem právě říkal panu Humberovi, že jsem tady měla deja vu, to je táž debata, kterou jsme vedli eh, v případě letadel. Takže eh, zdá se, že před námi je ještě několik podobných debat. Tímto jsme dospěli ke konci naší rozpravy. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 4. prosinec ve 12 hodin. A zde na výboru budeme diskutovat eh, o pozměňovacích návrzích 22.1. a hlasovat 30. ledna a doufejme pak v dubnu, jako celou řadu dalších zpráv, v dubnu tedy budeme závěrečně o tomto hlasovat v rámci prvního čtení. Děkuji všem, kteří se zabojili do diskuse, kteří zastoupili eh, chybějící kolegy. My se odpoledne uvidíme s bývalým eh, ministrem životního prostředí Polska, který nyní eh, je odpovědný za ochranu klimatu a v rámci vyjednávání COP je zmocněncem polské vlády, takže všechny vás srdečně zvu. Od 15 hodin mám té možnost eh, s panem ministrem setkat. Já vám přeju dobrou polední přestávku.